skvělému týmu diplomatů, který má Tajvan v celém světě a obzvláště zde v Bruselu. To bylo z mé strany vše. Děkuji, pane, eh, eh, pane Dias eh, de Mera. Debata je tady uzavřena, já vám srdečně děkuji a o této zprávě budeme hlasovat zítra. Dalším bodem jsou jednominutové projevy. Podle článku 150. A já dám slovo nejprve panu Texeirovi. Obrigado, Presidente. A de Comércio Internacional está neste momento a apreciar o acordo. Děkuji vám, pane předsedající. Výbor pro mezinárodní obchod se zabývá tou banánovou dohodou. A parlament se vyjádří ke snížení exportu banánů v Latinské Americe. Týká se to Madeiry a ostatních států, hlavně Kanárských eh, ostrovů. Tyto státy nejsou proti této dohodě. Tyto oblasti, regiony si přejí vlastně jen jediné když eh, budeme požadovat od všech eh, stejné podmínky, jako ukládáme jim, půjde vlastně o pouhou spravedlnost. Je potřeba je odškodnit podle škody, která jim vznikla. Eh, a nebo jim budeme muset otevřeně říci, musíte si najít jiný zdroj příjmu, jiný zdroj obživy, protože v budoucnu pravděpodobně nebudete moci přežít. Samozřejmě, že budou ti, kteří vyhrají, i ti, kteří prohrají, ale v Evropské unii pravděpodobně více těch, kteří prohrají. Děkuji, pane předsedo. A, a, po, a, v Evropě je stále více lidí, kteří se dřeli celý život, vychovali e, děti a e, dospěli tedy do věku důchodu. Bohužel ne všechna jejich očekávání budou splněna. To je stále zřejmější během doby ekonomické krize, eh, protože ceny rostou, ale důchody ne. A lidé se bojí jít do důchodu. Často musí eh, podporovat i své děti. V některých zemích, jako je třeba na Litvě, mají eh, lidé ještě další břemeno, které na ně uvaluje vláda, protože jim snižuje důchody. Dnes komise uvažuje o e, prodloužení odchodu do důchodu. Nevím ale, jak zajistit zaměstnanost pro starší lidi. Miliony lidí mohou upadnout do chudoby ve věku těsně před odchodem do důchodu. A ženy jsou také v horší situaci, protože často mají menší mzdu, eh, pracují na kratší dobu, eh, jsou na mateřské nebo se starají o eh, staré či nemocné, to, staré lidi nebo nemocné děti a proto myslím, že musíme zajistit slušné důchody paní Husmenová. Kolegy, na dnešní 10. Pane předsedo, vážení kolegové, dnes, 10. listopadu, máme v Bulharsku eh, dvě výročí. Pád berlínské zdi a také pád komunistického režimu v Bulharsku. Stejné datum je také dnem svobody projevu v Bulharsku a to není žádná náhoda. Musíme si ale připomínat režim totality a nesmíme zapomínat také na rostoucí vliv terorismu. Má demokracie dostatečné eh, nástroje k, boti, k boji proti terorismu bez toho, aby porušovala lidská práva a svobodu médií? Liberální odpovědí bude ano, ale pouze když propojíme regionální a vnitrostátní sítě v jednotnou evropskou eh, síť eh, rychlé odezvy. Děkuji. Na posledním plenárním zasedání jsem varoval, že toto se stane a také se to stalo. Násilím eh, byl v pondělí zrušen tábor Seráví, 19 lidí přišlo o život, řada jich je zraněno a více než 500 lidí se pohřešuje co tedy udělají Evropané? Evropané jenom říkají, že eh, nemohou zasahovat a že se mají všichni uklidnit, že sice chtějí chránit evropské zájmy v této části světa, ale paní Ashton a paní Hermenes eh, ty výzvy jsou zde přece jasné a ta naše odezva, ta je naprosto jasná. Musíme toto odmítnout, musíme to odsoudit a musíme eh, žádat, aby Maročané převzali zodpovědnost. Jestli to neuděláme, tak dojde ke skončení bilaterálního obchodu a privilegovaných vztahů mezi Marokem a Evropské unie. Přestaňme tedy zanedbávat lidská práva. Děkuji a pan Migalský. Děkuji pane předsedající. Jsem velice rád, že je mezi námi ještě paní komisařka. Při této příležitosti chci oslovit i jí, protože to spadá do jejího portfolia. Ano, vystupují již po třetí, ale chci říci, že 6. listopadu Ole Kašel, novinář z deníku Komersant, byl napaden byl nalezen, nebo byl převezen do nemocnosti, do nemocnice ve velice strašném stavu, byl zbyt eh, před svým vlastním domem a k tomu v Rusku dochází bohužel poměrně často. Já jsem dnes četl rozhovor s polským analytikem, který je odborníkem na Rusko a on řekl, že během posledních deseti let bylo v Rusku zavražděno 300 novinářů. Svoboda je věhu, je přeci základním lidským právem, které je pro nás v Evropě velice důležité a proto vás prosím, vždy, když hovoříte s ruskými partnery, prosím, vždy říkejte, že něco takového je nemožné. Děkuji. A nyní pan Pereira. Děkuji vám, pane předsedající já bych rád upozornil na závažnou situaci v západní Sahaře. Byly tam zřízeny tábory eh, v nejdůležitějších městech, aby občané protestovali proti životním podmínkám, ve kterých žijí. Dochází k represím. Eh, Ozbrojené složky, které zasáhly, se pokusily tyto tábory zrušit. Zajali mnoho lidí, mnoho lidí zmizelo a bohužel došlo k mnoha usmrcením. Tento postup ukazuje, jak závažná situace v západní Sahaře je. Ani tisk nebyl připuštěn do oblasti. A dokonce poslanci tohoto parlamentu se tam nemohli dostat. Chybné výpovědi některých zástupců Evropské unie jsou opravdu ostudné. Takové e, spiknutí v podobě mlčení opravdu není odpovídající Evropské unii. Nemůžeme to akceptovat a musíme zasáhnout. Děkuji. Pane předsedající, Chtěl bych poukázat na rozsudek, kterému došlo před několika dny, protože tato otázka jistě spadá i do působnosti paní komisařky. Já si myslím, že je to velice závažný rozsudek, protože se jedná o dopad směrnice Evropské unie, která je tímto rozsudkem relativizována. Týká se to zejména terorismu. Podle mého názoru není možné, není akceptovatelné, aby ochrana občanů byla omezována. Není možné, aby teroristické organizace byly uznány za organizace, které hledají azyl. Ale když se podíváme na tento rozsudek Evropského soudního dvora, tak mnoho turistů dostane možnost požívat práv, které si nezasloužili. Proto požaduji, abychom změnili směrnici tak, aby nemohlo docházet k interpretace směrnice, která bude zneužívat směrnici. Děkuji a nyní má slovo paní Sinclair. Děkuji, pane předsedo. Po minulý měsíc ve Štrasburku Eh, od, odhlasoval tento parlament 5,9 eh, eh, navýšení rozpočtu a podporuje se tím, podporují se tím zvláštní věci, což není dobré v rámci ekonomické krize. Oběti této krize eh, ve West Midlands se k tomu eh, teď vyjádřili, vydali se do ulic Londýna a i když dnes odsuzuji eh, tady akci několika málo, tak vítám to, že se brání studenti, kteří utrpí různými opatřeními, protože je méně vysokoškolských kurzů, je méně studentských míst a infrastruktura je vystavena tluku, tlaku. Eh, talenty mladých lidí se dusí a mladší generace eh, trpí nejlépe. Eh, chci vás varovat. Vaše arogance přivede na ulici mnohem více lidí. Mnozí lidé budou protestovat proti rušení těchto projektů. Užijte si své šampaňské, dámy a pánové. Madame Basescu is our next speaker. Paní Basescu je další řečnicí. Děkuji, pane předsedo. 8.11. v Bukarešti jsme měli Dunajský summit. Bylo tam 14 delegací ze států po Dunajské strategie, také Moldavsko. Tímto způsobem dostala Moldavská republika se ještě šanci se ještě více přiblížit Evropské unii. Summit se konal v pravý čas, protože do konce roku musí být schváleny konstitující dokumenty pro tuto strategii, protože má být implementována v roce 2011. Důležitým úspěchem bylo to, že tam byla Evropská unie, která byla zastoupená panem předsedou Barroso, panem předsedou Barrosem. Máme zde konkrétní plán, kde je několik desítek miliard euro Další finanční prostředky je možné získat pomocí banky, Evropské investiční banky a dalších bankovních institutů. Je dobré, že máme evropskou strategii, která se týká této oblasti. A Rumunsko již od samého počátku tuto iniciativu podporovalo. Je nám velice vítána, protože socioekologický socioekonomický vývoj celé oblasti z toho bude pouze těšit. Děkuji a nyní má slovo paní Maria Muniz. Děkuji, pane předsedající. Jménem španělských socialistů bych ráda vyjádřila skutečnost, že si děláme velké obavy kvůli eh, násilí v Maroku a v západní Sahaře. Musíme tam dbát na lidská práva. Je nám líto obětí na obou stranách. Situace je opravdu velmi zmatená. Doufáme, že tam dojde ze strany Maroka k vyšetřovacímu procesu a požadujeme větší transparentnost procesu. Strategický význam Maroka vyžaduje, aby se Evropská unie připojila k mezinárodním snahám zahájení dialogu. Tento dialog existuje již ze strany řady členských států, mimo jiné ze strany Španělska. A e, nehledě na e, složité události, ke kterým došlo, máme radost z dialogu, který probíhá těž, e, z toho, že budou další kola vyjednávání. Tento konflikt, dámy a pánové, existuje již více než 30 let a musíme jej co nejdříve vyřešit v rámci OSN mírovou cestou ke spokojenosti obou cest. Musíme vyjednávat s oběma stranami a musíme vyjednávat se zástupci oběma a s legitimními orgány obou stran. Pane předsedo, dámy a pánové, Evropský parlament opakovaně hájil lidská práva, občanské svobody a politické svobody. Proto jsem byl překvapen, že Eh, na posledním zasedání ve Štrasburku se Evropský parlament vůbec nevyjádřil k nadcházejícím parlamentním eh, volbám na Ukrajině i přes eh, důvěryhodné zdroje o informacích, které byly velice znepokojivé o šikanování opozice, šikanování novinářů, které způsobila vládní strana na Ukrajině. To rozhodnutí bylo odloženo že se Evropský parlament k tomu nějak postaví. To je znepokojivé. Překvapilo mě, že když jsem slyšel, jak jsou ze strany řady poslanců eh, pozitivně hodnoceny eh, volby na Ukrajině, i když paní Ešton se k tomu vyjádřila jinak. Děkuji a nyní pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že Evropská komise včera vo své strategii. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že Evropská komise ve své strategii 2010 a 2011 potvrdila, že politika rozšíření je nejlepší strategií pro region západního Balkánu rovněž potvrdila, že bude pokračovat v plnění svých závazků vůči tomuto regionu za předpokladu, že jeho země zvýší své úsilí v integračním procesu. Rád bych ocenil některé pozitivní kroky, ke kterým došlo v rámci minulého roku například zrušení vízové povinnosti pro většinu obyvatel v regionu. Pokrok Černé hory, který byl oceněný návrhem na statut kandidátské země, anebo posun v jednáních Evropské unie se Srbskem. Zůstávají zde však nadále i výzvy, kterým budeme muset čelit, tak například počátek dialogu mezi Srbskem a Kosovem. Očekáváme od něj více stability v regionu, co nejrychlejší vyřešení otázky názvu bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. To trvá již opravdu velice dlouho. Pak zde máme otázku výzev činového postupu vůči Bosně a Hercegovině nebo začátek vízové liberalizace, která se týká Kosova. Ve všech těchto otázkách potřebujeme jasnou vizi, jasnou strategii, která nám umožní posunout tento region blíže k Evropské unii. Je to nejenom v zájmu jejich, ale i v zájmu našem. Děkuji, děkuji panu Kukanovi a nyní má slovo pan Miláno. Prosím. Grazie, grazie signor Presidente. Děkuji, pane předsedající. Před 30 lety, pardon, už 30 let eh, je Maroko přesvědčeno o tom, že eh, panuje válka. Eh, neustále v této oblasti dochází k usmrcením a ke zraněním Eh, a to občanů, kteří zkrátka chtějí svobodně žít na vlastním území. Maroko eh, uzavřelo hranice a nevpouští do země žádné svědky, žádné poslance, nemáme právo na informace. Jeden francouzský poslanec byl dokonce eh, poslán zpět. Evropa jen mlčky přihlíží. Nedochází k žádné komunikaci. Evropská komise, která podléhá OSN, Eh, nic nedělá, ani paní Ešnová nic nedělá. Nyní ale musíme zareagovat stanoviskem Evropského parlamentu, musíme vyjednávat s Marokem a musíme podniknout všechny eh, iniciativy pro to, abychom odložili obchodní dohody. A dále pan Luhan. Děkuji, pane předsedající na pořadu dne máme důležitá témata, jako například Evropa inovací. My podporujeme všechna opatření, která eh, navrhne komise nebo která podpoří uh, iniciativy komise. Inovace jsou důležité. Nesmíme zapomenout, že uh, v dalším období bude na čase, abychom zahájili diskuzi pro to, abychom mohli uzavírat partnerství na regionální, ale i národní a eh, nadnárodní úrovni. No, musíme zahájit širokou diskuzi k rozvojovým modelům a musíme tyto diskuze vést v každém regionu. Velmi důležitý je dialog mezi všemi důležitými aktéry, abychom mohli rozpoznat přidanou hodnotu na úrovni regionu. Musíme zahájit inovativní projekty pro zhodnocení hodnoty regionu. Apeluji na eh, orgány místní samozprávy. Oni musí Eh, pracovat na těchto partnerstvích právě proto, aby vznikly reálné programy, které budou odpovídat očekáváním regionu. Slovo má paní Kestinger. Děkuji, pane předsedo. Zítra začíná summit G20 v Soulu. Mezi tématy, kterým se bude věnovat, je jedno obzvláště důležité, a to je snížení exportu Číny. Čína kontroluje 95 důlní těžební činnosti v oblasti velice řídkých rud, které jsou velice důležité pro evropské hospodářství a zejména se to týká hospodářství, které se zabývá vývojem nových technologií. Máme zde velký problém pro malé a středně velké podniky, které nemají dostatek surovin a to je ohrožuje. Evropský hospodářský prostor je velice známý svým technologickým know-how. Proto není možné, aby se do toho zasahovalo, a proto já prosím zástupce Evropské unie, aby společně s dalšími státy, kterých se týká Japonská USA, aby se vyjádřili v rámci G20 zcela jasně proti čínskému přístupu. Je třeba co nejrychleji nalézt řešení. Děkuji. A nyní má slovo paní Tykau. Populace Unii Obyvatelstvo Evropské unie stárne. Podíl Eh, vydělečně činných eh, je stále nižší. Hospodářská krize přispěla k tomu, že nezaměstnanost dosáhla 10 Evropská unie a členské státy musí v této souvislosti přijmout opatření pro to, aby zaručila eh, trvalou udržitelnost důchodových systémů. Potřebujeme reformu důchodových systémů, aby důchodci měli důstojné stáří. Roste průměrný věk, kterého se lidé dožívají, ale to, že zvýšíme věk odchodu do důchodu, není jediný jediné řešení. Lidé, kteří chtějí zůstat na trhu práce, mohou přispět ke společenskému životu i bez toho, aby odešli do důchodu. Na základě hospodářské krize a odsunu pracovních míst vně Evropskou unii se snížil počet pracovních míst v Evropské unie. Lidé, kteří mají vysokou kvalifikaci, nemohou odvádět své povinné příspěvky do důchodového systému. Když zvýšíme věk odchodu do důchodu, povede to k tomu, že k tomu ještě navíc se zvýší nezaměstnanost mladých lidí a to musíme zabránit. Slovo má pan Mikolášik. Děkuji, děkuji pěkně, pane předsedo. Označování potravin. Děkuji, pane předsedo. Označování potravin je tématem, kde se ukázalo, že občané pečlivě sledují, co dělá Evropa, o čem jedná a do jaké míry se jich to dotýká. Mám dobrou zprávu, že občané na Slovensku právě v týdnu od 25. do 27. října se nejenom, že zajímali o to, že jsme v první čtení přijali zprávu kolegyně Renáte Somerové, ale ono to vytvořilo takový synergetický efekt, totiž, že studenti univerzity vnitře a kdo potravinářský průmysl i média i širší veřejnost se zapojili do těchto debat, byly zorganizované workshopy, soutěže, mladí lidé se zapojili do diskusí a e, ještě to zlepšila i účast samotné německé kolegyně, paní zpravodajky Renate Zomerové. A Zúčastnili se rovněž tři slovenští poslanci Evropského parlamentu. Chci tím pouze ukázat na to, že i Evropský parlament a i zastupitelé v přímé demokracii mohou eh, dělat velice zajímavé věci a ne, že vždy můžeme kritizovat to, že neřešíme problémy občanů, že jsme odtažití od života této souvislosti chci pochválit i činnost kanceláře Evropského parlamentu na Slovensku, kterou celou akci velice šikovně moderovala. Děkuji. A nyní pan Kelly. Já chci upozornit eh, znovu na otázku Sajke Aštiane. Jak eh, víte, měla být ukamenována Eh, rozhodnutím eh, iránských rozhodnutí v červenci pro eh, předpokládanou nevěru, ale mnoho lidí se za ní postavilo z mezinárodního hlediska, proto ukamenování bylo tedy ne zrušeno, ale bylo bylo změněno na um, popravu oběšením za údajnou vraždu. 272 tisíc peticí a intervencí z různých úřadů a orgánů po celém světě, zvláště francouzský prezident pan Sarkozy osobně intervenoval, takže znovu i tato poprava byla eh, odložena, takže 3. listopadu se nekonala, ale i tak se plánuje a tato žena má být popravena. Proto chci znovu evropské orgány vyzvat k tomu, aby eh, eh, aby nelitovali žádného úsilí, aby se proti tomu postavilo, postavili a aby tato státem sponzorovaná vražda této ženy, eh, aby se jí zabránilo. Děkuji vám. Děkuji, pane Kelly. Pan Kelly byl naším posledním řečníkem v rámci jednominutových projevů a my teď rychle přejdeme na další bod na našem pořadu jednání, což je zpráva Tomase Mana k demografickým